za nového mandátu. Všechny jazyky jsou k dispozici, kromě finštiny a chorvatštiny. E, to není součást e, našeho lingvistického profilu, našeho výboru. Bod číslo dvě. Ti z vás, kteří e, které zajímá předseda, tak pohušel pan Hendl, náš předseda, je nemocný a nebude moci se účastnit několik měsíců našich schůzí. Já ho nahradím a doufám, že se brzy vrátí. To je tedy ten důvod, proč jsem tady já. A budeme se muset snažit, aby ta schůze proběhla úspěšně, i když jsem neměla možnost se příliš e, dobře připravit na dnešní schůzi, ale budeme spolupracovat a snad e, dospějeme k dobrým rozhodnutím. Oznámila jsem, že will be taken when Mr. Han... že, se, že vyfotíme všechny společnou fotku všech členů tohoto výboru ale to nespěchá. Tím se dostáváme k třetímu bodu pořadu jednání. Jde o to, jak pracovat tedy efektivněji s pomocí postupu e-meeting. jsme, fungujeme už bezpapírově, o, o, to, o tom to celé je. Teď bych chtěla představit tým, který nám bude říkat, tedy jak fungovat v tomto bezpapírovém světě, kde nebudeme mít k dispozici tištěné kopie dokumentů, budeme muset více pracovat s počítači. Já bych nyní chtěla dát slovo paní Vedbikejke, to je vedoucí oddělení, a panu Najnovi, který je projektovým manažerem eh, z oddělení pro internetové služby, kteří to budou prezentovat a eh, kteří vám také Eh, rádi zodpoví všechny vaše dotazy po tomto krátkém, této krátké prezentaci. Děkuji. Jmenuji se Nicky Ken a můj kolega eh, je tamto. Bohužel tady máme problém s kabely, takže jsme ho museli přesadit na druhou stranu. my vám musíme ukázat, co máme tedy na obrazovce a ten kabel. Ne, tam ne, nestačí, takže budeme muset pracovat takto. Děkuji vám tedy. Um, za pozornost. E, nyní poprvé prezentujeme e-meeting celému výboru, takže i pro nás je to takový experiment. A jak řekla předsedkyně, tak jsme pracujeme bez papírově, nemáme k dispozici tištěné dokumenty a nebudou ani k dispozici ani později. Je to tedy nová situace, nový způsob práce a parlament nyní nabízí možnost webové aplikace e-meeting, kde jsou k dispozici dokumenty pro jednání výboru. Ty dokumenty jsou velmi důležité pro všechny orgány, především výbory, musí být k dispozici co nejdříve na všech možných zařízeních. Tato a tuto aplikaci jsme vyvinuli interně, bude to tak, aby to odpovídalo vašim potřebám co nejvíce. E-meeting eh, je dostupný přes Wi-Fi eh, nebo přes SIM kartu, kdekoliv, kdykoliv, mobil, na mobilu, tabletu, smartphonu, samozřejmě i na desktopu kanceláři. My jsme distribuovali jeden jediný kus papíru, kde vidíte, jak se na to meeting dostanete. E, takže tam vidíte to URL, kde vidíte, kde to najdete. A Eh, teď bych chtěla prezentovat podrobněji, jak to funguje. Takže nám jsou kolegové, e-meeting je webová aplikace. To znamená, že nemusíte nic instalovat. Znamená to, že to může fungovat na jakémkoliv zařízení, na desktop, počítači, iPadu nebo na čemkoliv. Abyste se dostali do té aplikace, tak tam můžete napsat Europarl, U a pak e-meeting. Tohle je to příslušné URL, pak dáte Enter. Protože to je interní aplikace, tak to znamená, že jenom ti, kteří jsou registrováni v, Evro- v systému Evropského parlamentu, mohou, mají k tomu přístup. Já tam tedy dám svůj uživatelské jméno a heslo. Vidíte mé heslo teďka všichni tady. Systém se prochází naší gateway, toto je první jak si mm, přístup k všem interním zdrojům. Máte tady, e, když tam dostanete jednu obrazovku, která vám vysvětluje jednotlivé kroky. Zvolíte jazyk, výbor a zasedání nalevo. Vidíte volbu jazyka. Pak jsou ty jednotlivé výbory. Pro všechny výbory je to k dispozici takže například employ. A tady jsou všechny informace dynamicky online, takže máte všechny aktuální informace kdykoliv. Tam někdo něco pět minut třeba před tou schůzí dá, hned to tam bude, takže nebude žádný stres s tisknutím. Hmm tisk, tisknu tady na tu schůzi na eh, levo a napravo dostanu pořad jednání. Tady jsou všechny body. Zase na to můžu kliknout. Tam jsou všechny informace zpravodajích a tak dále. Takže toto jsou všechny informace, které se obvykle tisknou pro všechny výbory. Toto je tedy pořad jednání, pak napravo Vidím dokumenty. E, je snazší tedy se k těm dokumentům přímo dostat z této stránky. Tady e, si můžu vybrat jazyk, nebo je tam vidět, v jakých jazycích je to k dispozici. Například, když se pokusím otevřít třeba tady ten návrh stanoviska, bod 11 dnešního pořadu jednání, kliknu a tady se mi to otevře. Toto je tedy read only, to znamená, že přímo eh, se na to můžu podívat. Pokud bych tam chtěl něco eh, s tím nějak eh, interagovat, tak se to můžu otevřít v aplikaci nějaké třetí strany a můžu si to tam do toho přímo zasahovat, do toho dokumentu. To je tady moje kopie, kde si to můžu dělat poznámky, tak mm, si uložím, ty změny si můžu uložit, kdykoliv si je uložíte. Tak je to lokální kopie. To znamená, že nikdo k tomu nebude mít přístup, to bude jenom ve vašem zařízení. A jakmile se to i jednou anotujete, změníte, tak ho můžete snadno sdílet. Můžete ho e-mailem, e poslat, třeba asistentovi. A ten, kdo ten dokument dostane, tak dostane ten anotovaný, pozměněný dokument s těmi poznámkami, které tam byly přidány. Toto je tedy příklad použití e-meeting, může, je to možné pro všechny aplikace, mohu se podívat i na jiný výbor. Je možné, že někteří poslanci pracují tedy ve dvou výborech, mohou sledovat dva výbory, můžu se podívat na jury a najít si všechny informace o jury. Toto je tedy e-meeting. To je aplikace, která by měla nahradit ty vytištěné dokumenty, které neustále tiskneme v řádech 2 miliony stránek ročně, tak toto by měly tyto tištěné dokumenty nahradit. Kdykoliv jsem ve výboru, tak tady mám další zajímavou aplikaci, která se jmenuje e-committee e-committee mě eh, přivede přímo k intranetu um, daného výboru a tam budou úplné informace týkající se práce toho daného výboru. Protože eh, jdu přes externí Wi-Fi, tak to nějakou dobu trvá. Nicméně všechny tyto aplikace jsou přístupné z vašeho desktopu. Nějakou dobu to trvá. Tady jsem se rozhodl, že se podívám na Jury. Takže toto je ten intranet se všemi dostupnými informacemi. Máme jich 22 pro každý výbor. Hmm, můžu se podívat na členy, návrhy zpráv a tak dále, tak dále. Takže i komity je uh, eh, plnější, jsou tam další informace, návrhy a podobně. E-meeting jsou pouze informace k dané schůzi. Tady se můžu podívat na všechny zprávy, které existují. Tady vidíte ta, uh, odkazy. Uh, dokumenty. Tady vidíte jednotlivé odrážky. LEJ to je legislativní observatoř. Tam se může podívat na celý životní cyklus toho daného dokumentu. To znamená, máte tedy dvě hlavní aplikace e-meeting a e-committee meeting je o dané schůzi a e-committee, tam jsou veškeré informace k danému výboru. Pokud máte nějaké otázky, prosím, ptejte se. So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 bilaterální training, abyste si zvykli na to, jak ty aplikace využívat. To jsou tedy aplikace, které budete potřebovat během tohoto legislativního období. Děkuji vám. Eh, thank you, Madam and, uh... Děkuji, eh, paní Keken a, pane Auvadí. Máte někde nějaké dotazy, paní Harding? Jen velice stručně ohledně hesla bylo by asi užitečné kdybychom měli eh, nějaké slovo. Eh, já eh, jsem si jistá, že si můžeme dát i jakékoliv své vlastní heslo, ale i máme nějaké doporučení ohledně složení toho hesla, ohledně počtu číslic a písmen, jaké tam mají být. Jsou nějaké minimální požadavky ohledně našeho hesla? Ještě nějaké další dotazy? paní Kirken. Měli byste používat eh, to tež heslo, které používáte pro všechny interní aplikace. To znamená uživatelské jméno, které jste dostali od parlamentu a heslo. To tež heslo použijete i zde. Dobrá, děkuji. A nyní se tedy můžeme eh, vrhnout eh, na třetí eh, bod našeho jednání a sice schválení zápisu ze schůzí ze 7. července do 22. července. Na zápisy najdete ve složce. A nemáte-li námitek, můžeme je přijmout. Nejsou námitky. Přistupme tedy k hlasování. Where shall I go? Okay. You are all ready to vote on uh, the general budget. Eh, takže eh, nyní budeme hlasovat o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 o všech oddílech. se jenom podívám, jestli mám správné dokumenty před sebou, říká paní předsedkyně. Ah, there is a problem with the Máme eh, nějaký problém se španělským tlumočením. Máme tady španělskou kabinu? Mohli bychom eh, od vás dostat nějaký signál? Tak vypadá to, že už to funguje. Ti z vás, chcete poslouchat španělštinu, zapněte si prosím osmičku. How, how do We open the vote on uh, uh the Budeme hlasovat o návrhu eh, stanoviska a kolegyně Marie Arény. Odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1. A. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1b. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1 a pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 1b. Tady máme uh, žádost o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 ověříme. Máte kartičky? Hlasujte, prosím. O druhé části. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. schváleno. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Uvěříme, dobrá. Část čtyři. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 1c. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Uvěříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. bylo těsné, nicméně přijato. Odstavec 2, hm, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 11. Ústní pozměňovací návrh. Tady nemáme žádné námitky. jsou nějaké další námitky? Víc než tři, a, takže to znamená, že ústní pozměňovací návrh padá a budeme hlasovat o původním znění textu bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 3 a pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To nebylo zřejmé. Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 3a. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak nebylo to úplně jasné, ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zabít to. Odzvet 3a, pozměňovací návrh 14. ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 3b, pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3b, pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. A vám se, to bylo bylo staženo, tenhle ústní pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? První část. Uh, pozměňovacím návrhu 18. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Osmnáct první část. Hlasovali jste všichni? Děkuji. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hlasovali jste všichni? Měli jste pravdu, bylo to zamítnuto. Teď odstavec 4, pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme a, eh, také ověřit. Hlasovali jste všichni? Přijata. Odstavec 5, pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 6. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto odstavec 6, pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 6a, pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme ověřit. Hlasovali jste všichni? Máme tady o jednoho náhradníka navíc z SAD. Takže z SAD musí někdo vytáhnout kartičku. Dobrá, tak teď vidíme výsledek. Zamítnuto. Šest a pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tohle myslím také musíme uvěřit. se omlouvám. A, a, teď, jsme hlasovat, teď, teď budeme hlasovat od začátku znovu o 24. O pozměňovacím návrhu 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel? Přijato. A teď jdeme na 6a. Pozměňovací návrh 25. kdo je proti, kdo se zdržel. A 25 musíme ověřit. Hlasovali jste všichni? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Hlasování bude i jmenovité. Takže všichni budou vědět eh, mimo tuto místnost, jak jste hlasovali. hlasování. Přijato 36 pro, 9 proti. A dva se zdrželi. Děkuji vám. pokračovat eh, nebo postoupíme k eh, pozměňovacím návrhům, které se týkají rozpočtu. A teď pozměňovací návrh 6500. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, ověříme. Hlasovali jste všichni? Dobrá. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování a bylo zamítnuto. Takže 6501, 6500, pardon. 6501, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6502. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijato. Ověříme tedy 6502. Hlasovali jste všichni. Děkuji. Okay. 6503. odpadá. A jdeme na 6504. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To myslím musíme ověřit. Hlasovali jste všichni? Přijato. 6505 vypadá. Takže 6506. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6507. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. OH 6508 Nejprve čísla, ano, kdo je pro? Proti? Drželi Zamítnuto. S ústním pozměňovacím návrhem jsou nějaké námitky vůči tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ústním. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Šedesát pět nula devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Hlasovali všichni? Děkuji, přijato 65 65-10. Pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 65 Šedesát pět jedenáct, kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. 65, 12, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 65, 13, pro, proti, zdrželi, přijato. Šedesát pět. Třináct to musíme ověřit. Hlasovali všichni k eh, šedesát pět třináct Děkuji. Je to zamítnuto. Čtrnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Musíme to ověřit. Hlasovali všichni. Přijato. 65.15.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 65.18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To musíme ověřit. 65, 18. Hlasovali všichni? Přijato. Jedním hlasem. 65 2, 19 padá, 65 20, kde je pro, proti, drželi zamítnuto. Jsou nějaké námitky vůči tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Žádné námitky tak budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme to. Hlasovali všichni? Je to zamítnuto. 6521, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. jedna musíme ověřit. Hlasovali všichni? pakt, tedy je to přijato. 6522 padá, ano. 6523. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 6524. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. 6525 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? To musíme ověřit. Hlasovali všichni? Je tady ještě jeden člen z SND. Eh, navíc tedy, jeden navíc. Teď je to v pořádku, je to zamítnuto. 65, 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi zamítnuto. 65, 27. Kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. 6528, jde pro, proti, zdrželi, přijato. 6529, kdo je pro, proti, To ověříme. 65-29. Hlasovali všichni. Děkuji. Přijato. Jedním hlasem, takže to je obtížné. 6533, kdo je pro? 65, eh, ty předchozí padají, takže jdeme na 6532, Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To musíme ověřit. 65-32 ověříme. Hlasovali všichni? Přijato. Šedesát pět třicet tři padá, přejdeme k šedesát pět třicet čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 65-35, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 65-36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Zamítnuto. 65-37, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. 65.38, o tom se nebude hlasovat. Pak přejdeme k 65.39, nebude hlasovat také. Přejdeme tedy k 65.41. Pouze eh, o číslech se bude hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi, zamítnuto. 6542, také pouze o číslech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 6543 nebudeme hlasovat. 6544 nebude se hlasovat. 6545, kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Pak máme Potom tady máme návrh eh, pana zpravodaje. Někdo proti? Ne. Takže budeme eh, hlasovat o těch hlavních číslech plateb, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se zamítnuto. Máme 6546, to padá? Ne, o tom budeme hlasovat. 6546. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6547. Nejprve k číslům. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní k poznámkám. 65, 47 poznámky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65, 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 65-49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali. Je to zamítnuto. 65, 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to opět musíme ověřit. Omlouvám se. Tak všichni hlasovali a je to zamítnuto. Tak dobrá. 65, 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 65, 52. O tom se hlasovat nebude. Tím vlastně končíme s těmito pozměňovacími eh, rozpočtovými návrhy. A budeme nyní hlasovat uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se Řecka. Kdo je pro? Tak, musíme to provést elektronicky. Takže hlasujte, kdo je pro, proti. Ano, je to schváleno. A hlasujeme o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, žádost EGF, technická pomoc podnětu komise, kdo je pro. A samozřejmě se můžete hlásit o slovo. Takže konec hlasování a je to schváleno. Další hlasování se týká využití prostředků z Evropského fondu pro globalizaci a týká se Rumunska. Budeme hlasovat o tomto bodu. Všichni jste hlasovali, děkuji. A je to také schváleno opět Evropský fond pro globalizaci. Je to, týká se to Španělska. Hlasujeme tedy o tomto bodu. Všichni jste již hlasovali. Podívejme se na výsledek, čekáme a je to schváleno. Další bod. Evropský fond pro globalizaci a týká se to pro nizozemské stavební společnosti, takže budeme hlasovat o tomto bodu. Všichni jste již odhlasovali a je to schváleno. A opět Evropský fond pro globalizaci, Castilla i León ze Španělska. Hlasujeme o tomto bodu. Všichni jste hlasovali a je to schváleno. A to znamená, že končíme elektronické hlasování. Já vám všem děkuji za to, že jste se zúčastnili mého prvního pokusu o řízení tohoto hlasování. Děkuji mnohokrát. now reached, uh, uh, Nyní jsme tedy takže se dostáváme k jedenáctému bodu Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik provádění priorit na rok 2014 a já dám slovo panu Prietovi, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Sí, muchas gracias, presidenta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní předsedkyně, promiňte. Jde o první návrh stanoviska a chci připomenout, že tento výbor, výbor pro zaměstnanost v rámci tohoto evropského semestru eh, připravil zprávu o růstu na, je to na stejné úrovni jako výbor Ekon. Když jsme se podívali na to, jak to vypadá v jednotlivých eh, zemích, tak jsme poslali naše stanovisko podle článku 55 našeho jednacího řádu výboru Ekon. Je jasné, že současná situace v parlamentu vytváření vlastně nebo budování eh, nového parlamentu znamenalo, že ta, to stanovisko vzniklo v poměrně specifických podmínkách a my bychom si přáli vést dialog s ostatními skupinami, aby to byl konsenzuální a užitečný dialog, abychom schrnuli všechny národní reformy, které už rada přijala, ale také abychom se pokusili určitým způsobem ovlivnit anketu, na které pracuje komise dnes, protože si myslíme, že, dochází, že bych se tam měly přinést docela zásadní změny. Je potřeba, aby mezi skupinami vznikl zásadní konsensus, protože sociální životní podmínky Evropanů nás musí zajímat a my musíme to jako členové tohoto výboru samozřejmě eh, si prohlubovat. A Myslím si, že výbor to pak musí také oznámit Evropské komisi. Už 4-5 eh, let máme takovéto akce. Vždycky jsme říkali, že nám chybí určitá legitimita. Je pravda, že parlament se má vyjadřovat k národním plánům, k tomu, co dělá komise, ale je to většinou 3-4 měsíce poté, co jsou určité věci schváleny my jsme vytvořili v rámci institucí evropských eh, ten ekonomický pohled a pokud eh, neposílíme evropskou legitimitu, tak to zastoupení, které máme jako Evropský parlament, celý ten náš proces bude spochybněn. My tedy musíme pokračovat v těchto postupech a zaručit nejenom život, ale také rozhodovací schopnost tohoto parlamentu. Takže co říká tento, tato zpráva. Jednak zde hodnotíme situaci, říkáme, že ano, že vzhledem oproti tedy předchozím rokům dochází k, lehkému zlepšení hospodářské situace. Spravodaj se domnívá, že jsou to sice jenom malé makroekonomické mikrobická vylepšení, která nezakrývají, že je situace čím dál horší, situace pro miliony Evropanů, eh, miliony Evropanů, kterým byly sníženy mzdy, je to daleko těžší pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří hledají zaměstnání, nenacházejí, jsou čím dál tím horší sociální e, situaci nebo mají zaměstnání nejisté. A my jako výbor zde v parlamentu bychom se měli snažit o jaké se získávání makroekonomických dat a využít toho klidu, který panuje v ekonomice, celkem, celkem obecného klidu, využít všech těch nástrojů, abychom posílili jaksi, vystoupení z té krize, abychom posílili růst, posílili rovnost, rovnoprávnost a omezili nezaměstnanost, čili snahu o vytvářet eh, pracovní místa důstojná, kvalitní. Jak už jsem říkal, jsou to postupy, nástroje, které se musí ta lépe využívat, abychom využili toho, že data o, o ekonomické situaci jsou lepší. Myslím si, že za tímto účelem by se dala udělat spousta, spousta věcí. V našem výboru jsme to hlásili, hlásili jsme to i na plenárce, která to potvrdila, pan Juncker to řekl. Myslím si, že je potřeba opravdu se zasadit v rámci národních plánů, je potřeba odlehčit té přílišné přísnosti, která je nám jaksi vnucována ze strany komise. A situace, sociální situace občanů se zhoršuje, čili je potřeba získat větší pružnost a tím také získat více pracovních příležitostí. A sice pracovních příležitostí důstojných, aby se už ekonomika nedusila, aby skutečně byla aktivní v tom růstu. Oznámili jsme také, že budou hodnotící programy všech těch eh, opatření, doporučení. A tady říkáme, že tyto sociální ukazatele by se neměly týkat eh, jenom nějakých pomocných programů, ale je potřeba také, abychom připomínali, že náš výbor pro zaměstnanost už několikrát chtěl závazné ukazatele aby tyto ukazatele, makroekonomické ukazatele byly jasné, protože si musíme uvědomit, že rozhodování v jakémkoliv oblasti může mít vliv na miliony občanů v Evropě. Je potřeba také podporovat a dosáhnout toho, aby se vytváření pracovních příležitostí stalo skutečně středem zájmu všech my jako výbor, my jako parlament to musíme neustále vyžadovat u, od nových eh, komisařů zejména. Chceme, aby každý ten komisař měl specifický program o tom, co v rámci svého portfolia udělá pro eh, se zlepšení vytváření pracovních příležitostí, protože dnes tu máme 11 milionů nezaměstnaných nezaměstnaných je to největší nezaměstnanost zatím, kterou jsme měli v rámci EU, ať už jde o Rakousko, Řecko, Španělsko. A je potřeba vyslat signál evropským občanům, že se vytvářejí evropské politiky s hlavním cílem vytvořit eh, pracovní příležitosti. To je potřeba vyžadovat od komisařů, aby to měli ve svém portfoliu, aby nám konkrétně řekli, co budou dělat konkrétního. Je potřeba rozvíjet nástroje, které neustále jsme sice žádali, ale to všechno je spojeno s investičními plány, s investičním plánem, který byl oznámen. Ale skutečně už je naprosto naléhavé to všechno realizovat. Je potřeba také vytvářet více pracovních míst pro mladé. Nejenom jakási garance zaměstnání, my potřebujeme určitý evropský rámec záruky pro mladé. Něco, co bude financováno z veřejných evropských peněz. A vzhledem k výsledkům, které teď eh, pro, u záruky pro mladé jsou, je potřeba prostě dát na stůl více peněz. Je potřeba využít příštích summitů pro to, aby došlo k uh, zásadnímu angažování evropských představitelů směrem ke své mládeži. Je tedy také potřeba zlepšit průmyslovou politiku, je to je důležité také bojovat eh, proti sociálnímu dumpingu. A pak je tu jeden dopad, to je chudoba v práci teď ve středu vyšla zpráva o tom, že se snižují mzdy v Evropské unii, které umožňují zaručit lepší produktivitu. Ale je to kontraproduktivní v tom, že v podstatě vzniká chudoba i na pracovišti. To znamená, že když máte mzdu v Evropě, nezaručuje vám to, že budete vést důstojný život. Neumožňuje to mít dostatečné zdroje pro to, abyste překonali ten práh chudoby, který jsme si stanovili. Takže my říkáme, že je potřeba dnes v Evropě zaručit mít adekvátní mzdu k příslušnému pracovnímu místu, abychom mohli hradit své hypotéky, platit všechny faktury a také udržet eh, sociální systém, který máme v Evropě a který je jaksi naší identitou, čili my musíme uh, zavést nové programy, nová opatření, aby zde vznikly další účinky, které by se týkaly otázky dlouhodobé nezaměstnanosti. To je v podstatě jakási druhá tvář problému. Lidé, kterým je 45, 50 let, kteří přišli o místo a o 4-5 let později nenacházejí novou pracovní příležitost. Čili to je ta, ta druhá tvář, druhá strana eh, tohoto problému a my musíme využít eh, nového složení parlamentu eh, a našeho mandátu k tomu, abychom to vylepšili, abychom vylepšili perspektivy lidí, kteří zažívají skutečná dramata. Přijeto. Děkuji, pane Pěto, a nyní dávám slovo stínovému zpravodaji za EPP, paní Veronice Roper Fontaň. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Hovoříme tady o evropském eh, semestru a já jsem upřímně řečeno chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za odvedenou práci při přípravě návrhu stanoviska. Jsem si jistá, no už jsme na tom pracovali vlastně dříve, tentokrát už Ehm, na semestru ehm, pracujeme po třetí. Jsem si jistá tedy, že eh, se nám podaří dosáhnout dobré schody napříč frakcemi a to bude v zájmu evropských občanů i pro image parlamentu. To bude dobré. Jsem eh, do značné míry pro eh, řadu bodů, které zde byly zmíněny. Například ehm, Pan zpravodaj hovoří o, o chudobě a sociální vyloučení. Myslím si, že to je zcela správně. A, je tam také několik bodů, ale kde úplně nesouhlasím. Tady je politika a úspor a nezaměstnanost v mnoha zemích, nárůst chudoby a problémy v systémech sociálního zabezpečení. Tak my tady máme určité Dokumenty komise úsporná opatření nejsou cílem o sobě, je to prostředek k nějakému eh, cíli. Jde o to, abychom zlepšili situaci v eh, eurozóně a samozřejmě eh, to má také mít určitý odstrašující efekt. Dnes jsme v situaci, kdy prognózy naznačují růst ve všech ekonomikách v roce 2015 a předpokládám, že se to trochu eh, liší od toho, co jsme předpokládali někdy před dvěma lety. Pan Svrvodaj také hovoří o další věci, se kterou souhlasím, a sice, že musíme eh, se zaměřit na růst, na tvorbu pracovních příležitostí a na sociální aspekty, ano. To jsou pro nás všechny velice důležité věci. A kromě toho samozřejmě eh, si musíme nechávat určitý přehled o veřejných financích, držete pod kontrolou, protože pokud to nebudeme dělat, tak narazíme na problémy. Už se e, snažíme hodně, už jsme si tolik utáhli pásky, že by bylo škoda, abychom e, toto e, promarnili, to, co bylo tak obtížné pro naše občany. Některé státy mají větší manevrovací prostor, pokud jde o rozpočet. Tam by se měli eh, zabývat eh, digitální ekonomikou, výzkumem a vývojem, eh, rozvojem a tak dále. Já jsem si jistá, že dosáhneme schody i na dalších věcech, jakmile my podáme pozměňovací návrhy, například odstavec 21. Tam se hovoří o e, záruce pro mládež, o tom, že státy by měly e, implementovat rámec pro e, záruku pro mládež. Ano, s tím souhlasím. Zároveň máme určité žádosti, které by mohly být složité. Mohlo by být složité, aby oni, mm, oni přijali některé ty žádosti. Těch 21 milionů, které by podle Mezinárodní organizace práce měly být dány k dispozici, Nejsem si jistá, jestli tak dosáhneme toho cíle, který jsme si zde vytyčili. Předseda komise Juncker hovořil o mnohem větší částce, to by bylo asi realističtější. Potom odstavec 9. Tam hovoříme o komisařích, ti by měli vnímat zaměstnanost jako prioritu. No tak samozřejmě, to je velice dobře a já jsem eh, velice eh, ráda, že se pan zpravodaj eh, do tohoto pustil, ale zároveň, pokud na to máme dát nějakou rozpočtovou položku, tak to bude obtížné, ale uvidíme, co se stane. Další věc, o které jsem chtěl hovořit, je odstavec 5. Závazné sociální indikátory, makroekonomické indikátory tady máme mít eh, výzkum a vývoj investice v této oblasti a chceme se vyhnout eh, přebytečným deficitům. No tak eh, pokud jde o naši politickou frakci, my samozřejmě to ještě pořád musíme projednat, ale nejsem si jistá, že budeme schopni to přijmout. A o tom je tady odstavec 4, kde se hovoří o skutečném sociálním plíři v rámci hospodářské měnové unie. Tak to je velice ambiciozní myšlenka. Hovoříme o sociálním eh, rozměru, o, o tom, že je třeba ho šířit, ale to je pozitivní a nejsem si jistá, jestli je to vůbec reálné, takže to bych to eh, tak eh, trochu mírnila ten, to nadšení zpravodaje k tomuto. A kolega se ještě zaměří na jednu věc, tak to já teď přeskočím. A rád bych se zeptala pana zpravodaje, když hovoříte o lepším právním rámci, pro pohyb osob, zejména přes hranice. O čem přesně hovoříte? Má to být směrnice o vyslaných pracovnících nebo hm, ještě eh, něco jiného? Děkuji vám a děkuji vám předem za odpovědi a těším se na další spolupráci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Tak občas budu hovořit uh, mateřštinou. Děkuji eh, Veronice Lopé Fontani. A teď dáme eh, stínové, eh, máme tady paní Dlabajové. Kolegyně a kolegové, jako nová poslankyně, já jsem velice eh, ráda, že budu moci eh, začít eh, spolupracovat na takové zajímavé věci a na implementace priorit z roku 2014. Než bych poděkovala Sergiovi za rozsáhlý návrh stanoviska a těším se na spolupráci s ostatními zpravodaji v této věci. Souhlasím s tím že eh, náznaky hospodářského obnovení jsou pořád křehké a nezaměstnanost je pořád eh, příliš vysoká v řadě členských států. Spravodaj správně zdůrazňuje, že ehm, nezaměstnanost mládeže vyvolává ještě větší obdavy eh, po celé Evropě někde. V některých členských státech je dokonce dvojnásobná než průměrná nezaměstnanost. Ovšem, i když zpravodaj eh, vyjadřuje pochyby eh, ohledně eh, návrhu komise na strukturální reformy. Já bych tu komisi podpořila a tvrdím, že takové reformy jsou nezbytné pro budoucí stabilitu. Dále souhlasím, že nově zavedená srovnávací tabulka je užitečná ale nejsem si jistá, že naše frakce bude schopná podpořit žádost o to, aby toto bylo závazné ten bod 5. Také bychom se měli zamyslet nad eh, přeformulování deficitních cílů, tak abychom nezvyšovali eh, břemeno na příštích generacích eh, tím, že budeme navrhovat, tedy navyšovat dluhy. A potom se musíme zaměřit na rozdíl mezi dovednostmi a potřebami trhu práce. Měli bychom také pomáhat malým a středním podnikům pro mě osobně eh, tyhle dvě věci jsou naléhavější, tak abychom mohli vytvořit eh, lepší eh, příležitost pro mladé lidi, by mohli nacházet práci, než bychom se zaměřovali na něco jiného. Děkuji, paní Tabajová. A teď dostává stíno, slovo stínový espero, stínová zpravodajka zelené Jean Lambert. Je tady? Je to Jean, není to Jean. Já myslím, že um, na té zprávě, uh, na tom návrhu stanoviska toho můžeme hodně přivítat a děkuji uh, panu zpravodaji uh, za odvedenou práci. Je tady celá řada věcí, se kterými můžeme souhlasit. Jsme si velice dobře vědomi toho, jak Eh, se snažíte tam dát ten sociální rozměr na stejnou úroveň jako hospodářský rozměr. Máme tam ten odstavec 4, je tam několik věcí, eh, které bychom eh, tam možná trochu posílili. Také vítáme zmínku takže tohle jsou eh, všechno věci, které by měly být uvedeny do souladu se strategií 2020 a ne eh, s tou alternativní agendou, kterou tady vidíme v posledních letech. A opět bychom měli tam posílit něco, co se eh, říká o rozměru udržitelnosti v odstavci 14, o, o digitální, o, o hledně plánů k digitálnímu přechodu. Potom je tady národní demokratický deficit, který je v radě členských států, pokud jde o rozvoj národních plánů. Si myslíme, eh, že v odstavci 33 nejde o eh, jenom národní parlamenty a národní sociální partie. Zdá se, že eh, v některých národních parlamentech je ta nesmírná nevědomost o tom to Oni o tom hlasují a pak na to úplně zapomenou. Ale občanská společnost se do toho to také musí vkládat. To jsou lidé, kteří jsou velmi přímo ovlivněni celou eh, touhle agendou. A proto je třeba eh, je zapojit i do výsledku. Dobře, eh, víme, jak důležité jsou investice tady podle OSACE 12, možná, že by toho tam mohlo být víc stejně tak jak je důležité eh, bydlení a zajištění bydlení. To je další věc, která si myslíme, že by tam měla být eh, trochu silněji v tom stanovisku našeho výboru, ale obecně eh, podporujeme ten směr a a ta práce, kterou eh, odváděla paní Lepe Fontaní a další zkušení lidé v minulosti, eh, bude dobrým základem toho, že vypracujeme tady dobrou zprávu. Děkuji, eh, paní Jean, říká paní předsedkyně. A teda, teda má slovo paní Rina Jakary za GUE NGL. Øh, starte med at takke ordføreren for en øh, meget flot og nuanceret rapport. Det var... Ano, co se týče této zprávy, je potřeba říci, že je to zpráva. I čtení bylo příjemné a způsob, jakým se potýkali s jednotlivými program, problémy, promiňte, e, zdůraznění demokratických problémů v tomto modelu, důsledky, které to může mít na občany. To je velmi zásadní, je to důležité pro všechny. Velmi často jsou nezaměstnaní po dlouhou dobu let, nemohou nic sehnat a já si myslím, že my určitě přijdeme s nějakými pozměvacími návrhy, to je jisté. Je potřeba zdůraznit, že některé státy by měly více investovat do vzdělávání. Ale každopádně ještě jednou děkuji mnohokrát za tento návrh, který je pro nás dobrý. Thank you. Uh, I'll give the floor to uh, Anthea. Děkuji a teď má slovo Anthea McIntyre za ECR. Děkuji. Frakce EKR ještě nejmenovala stínového zpravodaje k této zprávě, takže jako koordinátor jsem chtěla využít této příležitosti a poděkovat eh, zpravodaji za mm, jeho zprávu. Všichni víme, co chceme, ale máme různé názory na to, jak se k těm cílům dobrat. Na základě zkušenosti z minulého parlamentu myslím, že můžeme udělat mnohé, abychom z toho uh, eh, zešlo něco pozitivního. Jsou věci, které, kde se neschodneme. A jedna e, z věcí, která mě potěšila, byl stavec 15, kde se hovoří konkrétně o částečných úvazcích, o práci na částečný úvazek. A zpravodaj tam e, řekl nedobrovolný. To je důležité, protože v mém e, zemi, v mém regionu, velice často uh, Částečný úvazek je dobrý způsob, jak se ženy mohou vrátit zpátky do práce. Mnoho lidí chce pracovat na částečný úvazek. Mm, takže mm, pokud bychom jim to ne, ne, neposkytli, tak bychom jim skutečně uškodili. Takže musíme rozlišovat mezi dobrovolným a nedobrovolným. A také jako e, poslankyně z, z země mimo eurozónu, je důležité, aby to nebylo závazné pro země mimo eurozónu. Kromě toho především, co je nutné v celé Evropě a v Evropské unii, je e, zajistit, aby bylo snazší vytvářet pracovní místa. Zprávy našeho výboru, zprávy Evropského parlamentu, vládní zprávy nevytváří pracovní místa, podniky vytváří pracovní místa. A naším úkolem je těmto podnikům co nejvíce usnadnit vytváření pracovních míst. A to je dobrý způsob, jak snížit nezaměstnanost a především dostat mladé lidi do práce. Já jsem viděla, že to funguje, takže bych si přála, abychom tento přístup do toho mm, integrovali. A já se eh, těším na to, že stínový zpravodaj bude pracovat tímto směrem a že nakonec bude výsledkem kvalitní zpráva. Děkuji, pan Simon. Děkuji, paní předsedkyně. A gratuluji Um, vám, jak eh, paní předsedkyně, jak za těchto nešťastných okolností děláte velice dob- odvádíte velice dobrou práci. Také chci zpravodaji pogratulovat za velice eh, kvalitní zprávu. Mám k, něco k odstavci 8. Tam se hovoří o tom, že by bylo lepší měřit eh, zaměstnanost a nikoli nezaměstnanost odstavci 9 se říká kvalitních pracovních míst, jak je důležité, aby komise skutečně přišla s kvalitním konkrétním plánem. Když se podíváme na odstavec 8 a na to, co se měřím, tak bychom měli začít měřit, eh, neměli bychom měřit tedy kva, vynechat měření kvality, protože v některých zemích bylo dosaženo nárůstu zaměstnanosti, ale bylo to e, díky velice nekvalitním pracovním místům, vykořišťovaným pracovníkům, nedobrovolné čistečné úvazky a podobně. Takže prosím, neměřme pouze kvantitu, ale musíme trvat na tom, aby komise měřila i kvalitu těch pracovních míst. Stínový zpravodaj, stínová zpravodajka za EPP, Eh, zmínila v odstavci 19 lepší právní rámec pro přeshraniční pohyb pracovníků. Stávající eh, předseda komise ve své eh, podání parlamentu jasně hovoří o revizi směrnice o vysílání pracovníků a odsoudil sociální dumping, který nebyl akceptovatelný v Unii. A konkrétně hovořil o tom, že e, pravidla musí platit všude, ve všech zemích, to znamená kolektivně vyjednané mzdové tarify. A to by mělo být tady explicitně řečeno v této zprávě, které dáme výboru Info. My jako výbor Employ by měl, výboru e, výbor pro zaměstnanost by to měl jasně komisi sdělit. Děkuji. Paní Morvaj. Děkuji. Já budu mluvit maďarsky, pokud mohu. Eh, chci poděkovat zpravodaji a poděkovat za vynikající zprávu. Mně se to líbilo především proto, že jste hovořili o hodnotách a systému hodnot. A v podstatě otázka, kterou kladete, je, Eh, na jaké těch hodnotách by měla Evropská unie být založena? Spravedlnosti, lidské důstojnosti, pak je tady jiný systém hodnot, kde se hovoří o konkurenceschopnosti za jakoukoliv cenu, kde se hovoří o globalizované ekonomice taková prostě agresivní systém, kde je všechno diktováno z hora, kde se v podstatě vzdáváme lidské důstojnosti a spravedlnosti, protože nakonec o čem hovoříme? A to vyplývá jasně z těch stanovisek. V Evropské unii je mnoho lidí, kteří věří, a samozřejmě důsledky toho jsme viděli. Ehm, spousta lidí věří, že Evropská unie má konkurovat zbytku světa a být konkurenceschopná vůči zbytku světa Mm, zem, zeměmi, kde se platí eh, třeba pár dolarů za den práce a pracovní podmínky nejsou akceptovatelné. A to je tedy s cílem mít co největší zisk a my bychom s nimi údajně měli si konkurovat. Evropská unie je na křižovatce, musíme se rozhodnout, toto chceme, chceme konkurovat těmto částem světa a co třetí svět, co ty nejchudší země co děláme pro ně jako Evropská unie. Chcem, chtěli bychom tedy se e, zaměřit na systém hodnot, které byly základem naší Evropské unie. To je jedna z velkých dilemat této zprávy. A zpravodaji, ano, vy jste se jasně vyjádřil, že jste na straně spravedlnosti, lidské důstojnosti. To jasně, jednoznačně říkáte ne Nechceme konkurovat za, za každou cenu. Nechceme tlačit mzdy dolů. Nechceme mm, e, zbídačovat e, chudé pracující a podobně. Nechceme špatné pracovní podmínky. To je tedy situace, která je nyní v západní Evropě bohužel i v jiných zemích, které jsou považovány za jakési země druhé ligy. Samozřejmě, jako mm, členka Evropského parlamentu chci zmínit další věc, která je v této zprávě, že jsou velké rozdíly, že některé členské země jsou, jsou považovány jaksi za e, první kategorii a druhé, jiné druhou kategorii. Je to určitý proces kolonizace to, jsou, to říkám já, to neříkám vy, ale v podstatě o něco podobného tady jde. Já jsem z Maďarska, znám i Portugalsko a e, lidé z našich zemí se masově stěhují do jiných evropských zemí, bohatších zemí, aby našli práci. Často jsou vykořišťováni, když tam dorazí, pracují za hrozných podmínek, rodiny jsou e, trhány, e, a toho jsme svědky v Evropě. A také zmíním mzdy a platy. Jsou tady obrovské rozdíly v mzdách, které se platí v těch zemích první kategorie, těch bohatších, v těch druhých. Podívejme se na Rakousko a Maďarsko jako příklad. Jsou tam hlavní mě, no, velká města vzdálená 50 kilometrů a nějaká firma prostě má, má třeba pobočku v Rakousku za určitých pracovních podmínek a mest a to je třeba desetkrát víc, než co platí v Maďarsku. Maďarským pracovníkům. Takže tady je otázka rovnosti. Potřebujete rovnost mezi pohlavími, etnickými skupinami, ale také si musíte vzít na vědomí, že v EU jsou velké rozdíly mezi zeměmi. Není možné, aby mzdy byly tak dramaticky odlišné nem, není možné, aby byly takto extrémní rozdíly v mzdách a v pracovních podmínkách. Také v členských zemích. Tam zpravodaj navrhuje následující. Abychom se vyhnuli extrémním tedy rozdílům, tak bychom měli mm, mm říci, že by nebylo tedy možné, aby se v mě, měli bychom pravidla, aby nebylo možné platit méně než 60% méně, než je v jiné zemi Evropské unie. Prostě když máte pobočku v jedné zemi, třeba v východní eh, členské zemi, tak Maďar by neměl vydělávat eh, méně než 60, 60% méně, než by dostal rakouský pracovník. To by bylo spravedlivé. To by, se, to by podpořilo důstojnost. Já bych si přála, aby výbor toto zvážil jako jeden z možných cílů, když hovoříte o spravedlnosti, důstojnosti obecně. Prosím, eh, mějte na paměti i tuto připomínku. Děkuji. Pan Balas. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já opravdu eh, jsem chtěl poděkovat panu zpravodaj za vše, co dal na papír. Mezinárodní měnový fond, eh, Evropská centrální banka a další ekonomové se děsí makroekonomické politiky tak, jak je vedena v Evropě. Co se děje v samém centru? Aktivní rozpočtová centra, aktivní, nás žádají nebo nás vedou do recesionistického postupu až deflacionistického do budoucna. A z tohoto hlediska těch 300 miliard, které ohlásil pan Juncker, musí být zpracovány rychle, právě bychom jaksi vyvážili to, co je dnes tím hlavním, hlavním jevem. A evropský semestr by neměl opomíjet takovou dnešní eh, situaci. Zpráva je výborná. Samozřejmě jsou tu ukazatele, a jestli pak podle té hierarchie ukazatelů vidíme, jakým směrem se ubíráme. A chtěl bych eh, ujistit skeptické kolegy, že se musíme ptát, o jaké ukazatele jde, protože počet vyprodukovaných hodin je všude prakticky stejný. Důležité je, jak se dělí. A to také musíme komentovat. Musíme se zajímat o podmínky, podle kterých jsou udělovány tyto pracovní hodiny. S tím, že vlastně když máte pracovní místo, tak to neznamená, že si žijete úplně dobře. Je to tady otázka hierarchie, je to otázka práva, rovnosti mezi ukazateli, které jsou spojeny s sociální či ekonomickou otázkou. My jsme výbor pro zaměstnanost a sociální věci, takže to nás musí pochopitelně zajímat. Ale nakonec toho samozřejmě vzniká politická otázka. Víme, za co bojujeme, ale musíme stále opakovat dokola, že parlament žádá o to, aby mohl spolu rozhodovat v těchto věcech. Nemůžeme být pouze jakou, jakou, jakýmsi tedy domem, který bude mít ty krásné dobré úmysly. Eh, Madam eh, Jaslověka. Děkuji, paní Jaslověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál eh, panu zpravodaji za velice dobré hm, stanovisko. Já myslím, že velmi celostně se, pan, se, se zabýváte tímto tou společnou zaměstnaností a to je velice důležité, když se zabýváme eh, prioritami. Schoduji se s kolegyní eh, Veronikou López Chtěla bych eh, ale eh, ještě doplnit eh, některé aspekty své. Souhlasím s devítkou, kde se hovoříme o obnovení úrovně zaměstnanosti. To by měla být priorita. Evropská komise musí přijmout ambiciozní strategie v této oblasti. Musíme si uvědomit, že nárůst zaměstnanosti musí být výsledkem nárůstu hospodářství a nejenom dotovaných veřejných strategií. Mám pochybnosti ohledně smyslu zavádění povinnosti eh, pro všechny komisaře, aby eh, dělali plány eh, aktivit v oblasti zaměstnanosti v svých oblastech. To je nepravděpodobné. Hmm. Ale souhlasím, že je třeba sensitivizovat komisaře v této oblasti. V U15 souhlasím s tím, že je třeba upozorňovat na nebezpečné trendy eh, ovlivňující eh, kvalitu práce, jako je umělé samozaměstnávání. Tím už jsme se zabývali eh, v předchozím volebním období. Zahájili jsme tu debatu při práci na, o delegování, o vysílání pravo, pracovníků, pracujících a a myslíme, eh, myslím, že bychom nějak měli se postarat o eliminaci takového umělého samozaměstnávání. Potom u 18 eh, tam ta jediná možnost eh, zaměstnanosti, tam mobilita by vlastně změnila úplně rozměry toho vnitřního trhu potom a nedostatky v e, školské přípravě jsou e, znepokojující a možná, že tady e, budou zase, ještě se ještě prolouvat ta mezera mezi nabídkou na straně vzdělání a poptávkou na trhu práce. Musíme se zamyslet nad tím, jak bychom mohli ty prostředky lépe využívat. Trh práce by měl být v souladu s tím, co vychází ze školství. A potom ještě e, několik bodů e, k dalším bodům. E, bod 5. Potom povinné ukazatele zaměstnanosti. A to zase asi nebude teď ideální řešení. Už vzhledem k různorodosti systému trhu práce a řešení v jednotlivých politikách zaměstnanosti to spadá eh, nadále do eh, kompetenci členských států. Potom u bodu 22 souhlasím, že ne každá stáž, eh, stáž by měla být placena a mm, nejsem proto, aby se tady hovořilo o takových věcech, jako je vhodný nebo eh, příslušný. Eh, takovéhle obecné eh, výrazy by mohly vést k nedostatečné interpretaci právních aktů. U bodu 24 tady se znovu hovoří o slušných pracovních podmínkách, které v rámcích směrnice, o, který, o které hovoří pan zpravodaj, by mohlo vést k jednostrannému výkladu. Tolik tedy mé obecné poznámky. Ještě bych řekla, že v řadě právních aktů zavazujeme politiky k různým krokům, zejména k tomu, aby jednali odpovědně. V těchto dokumentech mi chybí odkaz na odpovědnost pracujících a e, zaměstnanců a zaměstnavatelů. To oni tvoří e, trh práce a implementují ty směrnice. A kvalita této implementace e, vychází právě z jejich odpovědnosti z obou stran. A neměli bychom debatovat o tom, že jestli by nebylo dobré zdůrazňovat tu odpovědnost jak pracujících, tak zaměstnavatelů. Potom pan Simon u článku 19 navazuje na revizi o vysíleních vyslaných pracovnících. Zdůrazňuji, že komisař Juncker upozornil na to, že bychom měli eh, eh, velice bedlivě sledovat implementaci té směrnice. My jsme tu směrnici eh, implementující tu směrnici o vysílání pracovníků jsme přijali na konci posledního volebního období a teď musíme bedlivě sledovat to, jak to nakonec dopadne v praxi. Děkuji. Thank you, Mr. Pirinsky. The floor is... Děkuji, pane Pirinsky. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás upozornil na bod 13, kde se vyzývá komise, aby naléhavě vyloučila produktivní investice například do eh, vzdělávání nebo výzkumu a vývoje eh, z eh, deficitních cílů stanovených podle národních i unijních cílů. To je, myslím, velmi důležité, tak abychom pomohli té práci, o které hovořila řada řečníků na místní a národní úrovni. Jejímž cílem má být pozbudit zaměstnanost protože evropský semestr a ten dokument tady, v dokumentu 3 hovoří o národních reformních programech a o cílích, které si eh, členské státy stanovují a komise eh, je přeskoumává. A zde bychom eh, mohli upadnout do řízení o nadbytečném schodku. Tohle je eh, postup, eh, který by mohl ovlivnit eh, všech 28 zemí při vytváření rozpočtu a oni jsou v teď v té nejaktivnější fáze. Nejaktivnější fázi. Tohle by jim dalo příslušnou flexibilitu zvýšit ke zvýšení výdajů na investice. Hovořím o tom v souvislosti s širší otázkou koheze kohezní politiky, kterou Evropská unie eh, vlastně eh, revidovala pro eh, léta 2014 až 2020. Zástupci komise na výboru regionů hovořili o tom, že politika soudržnosti byla jedním ze tří pilířů toho, jak dosáhnout Mm, růstu a zaměstnanosti spolu s fiskální konsolidací a strukturálními reformami. Komise eh, jasně řekla, že politika soudržnosti by měla být vnímána jako politika, která přináší investice, financování, zejména ve zemích, které zásadně poškrtaly eh, své investiční programy, tak, aby eh, splnili rozpočtová omezení. Podle jednotlivých evropských instrumentů. Takže ta zpráva, a tady souhlasím eh, s tím, co zde zaznělo, pokud jde o eh, její vysokou kvalitu, začíná eh, v bodě A tím, že rozdíly mezi regiony v jednotlivých členských státech rostou. A potom v odstavci 3 konstatuje, že evropský semestr nás vlastně oddalil od dosažení eh, cílů v oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů v Evropě, v Evropě 2020. Takže teď před sebou máme takovouhle výzvu. Když se nepostavíme těm eh, rostoucím eh, rozdílům a stagnaci a deflaci, která, které pohlcují Evropu, tak Evropa 2020 bude stále nedosažitelnější. Náš výbor tedy má před sebou ten nový a naléhavý úkol vybudit určitý pocit naléhavosti a, a toho, že eh, všechno nejde jako eh, vždycky. A takový přístup, eh, že není praktický. Děkuji. A teď Jane Collins. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala a panu zpravodaji za tvrdou práci, kterou vložil do přípravy dokumentu. Je tam několik věcí, na které bych chtěl upozornit. Odstavec 12 mě asi zaujal nejvíce. To, že pan Juncker řekl, že by dal celých 300 miliard eur, já si nedokážu ani představit, kolik to je. Na tož eh, kdokoliv jiný, říká řečnice. Kde čekáte, eh, odkud čekáte, že se těch 300 miliard vezme? Eh, ono to nedostane na stromech, možná, že v Evropském parlamentu, ale ono to musí přijít od daňových poplatníků, kteří sotva platí své faktury a složenky hm, od důchodců, kteří to vystačí se svými eh, důchody, eh, když platí eh, zatopení. Tohle všechno schnuje, že nikdo tady nevolil pro evropské byrokraty a že tady ani není žádný hmatatelný plán pro naplnění tohoto. Bod 18. Tam se hovoří o podpoře eh, svobody eh, pohybu. Tím myslíte určitě otevřené dveře, eh, dveře pro imigraci. Mm, minulý rok webové stránky Euros inzerovali 800 tisíc pracovních míst do ciziny ve Velké Británii. U nás máme miliony zaměstnaných malých lidí a, a vy pořád říkáte, že bychom měli s, uh, usnadňovat, aby migranti z EU měli uh, nacházet uh, práci v Británii. Potřebujeme australský bodový systém a víza a ne otevřenou uh, politiku uh, k uh, dávkám a pracovním místům. Závěrem bych ráda zdůraznila odstavec 19, který eh, v zásadě volá po eh, minimální evropské mzdě a silnější legislativě, eh, která má zajistit svobodu pohybu. Národy po celé Evropě a zejména lidé v Británii proti tomu hlasovali mm, v nedávných volbách. Hlasovali po menších výdajích v EU po eh, menší, méně legislativy eh, z EU a po menších pravomocích a po kontrolovaném eh, řízeném imigračním systému. Ale tento výbor se o tom zjevně nic nedověděl. Děkuji. Děkuji, pan López. Máte slovo. Rápidamente quería... Jenom velmi stručně, paní předsedkyně chci opravdu poděkovat eh, zpravodaj za vynikající práci, kterou uskutečnil. Domnívám se, že to ukazuje význam takovýchto diskusí, které, které budou pokračovat eh, v následujících měsících k ekonomickým otázkám, sociálním otázkám, zaměstnanosti a tak dále v rámci EU. Viděli jsme, že makroekonomická data jsou poměrně nedostatečná po měsíci srpnu a špatná. Ukazuje to, jaký je sociální dopad eh, toho, co vlastně uvádíme do života. Je možné, že tyto akce nejsou tak efektivní z toho hospodářského hlediska aby vyřešili prostě problémy našeho kontaktu. Je tu celý hospodářský koktel spojený s určitým utahováním opasků, sociálními problémy, nedostatečnou konkurenceschopností, restriktivitou politik a podobně. To všechno vede k problémům a to všechno ukázalo, že tento systém je neefektivní a hlavně nespravedlivý na trhu práce, zejména na tom trhu práce z makroekonomického hlediska, z hlediska interní spotřeby. To všechno vytváří potíže chybí tu ten základní motor, veřejný sektor v ekonomice a nebere se v úvahu to, co například říká OECD nebo další mezinárodní instituce. A domnívám se, že je potřeba se nějak z tohoto kola dostat, řešit právě tu chudobu, destrukci veřejných služeb, protože jsme také svědky nárůstu sociálních vlastně příkopů nejvíce od 19. století a to je velmi alarmující. A domnívám se, že jako výbor bychom měli vyslat jasný signál, říci, že tato ekonomická jaksi adaptace se nemůže týkat jenom nabídky. Je prostě velká krize poptávky v Evropě a na to je potřeba reagovat ať už eh, platovými adaptacemi, abychom dokázali reagovat na nabídku. Je potřeba prostě jednat, jsou tu určité signály, které vysílá eh, nová komise a nový předseda za poslední měsíce, signály, které jdou dobrým směrem a myslím si, že je potřeba zaručit, že tato retorika bude konkretizována v něco praktického. A jak říkali kolegové, Máme politiky, které se opírají určité hodnoty, určité myšlenky. A jinak, eh, pokud to nesplníme, tak eh, vyvoláme pocit, eh, že vlastně nás vůbec nesjednoduje důstojnost. Keller, prosím. Pan Keller? I would uh, only, I would like to Já chci jenom připomenout, že za posledních pět let v době ekonomické krize uh, počet nově vytvořených takzvaně flexibilních pracovních míst, které jsou velice často synonymem uh, pracující chudoby, je mnohem vyšší než počet žen s dětmi, která hledají pracovní místa. To znamená, že v mnoha případech tato pracovní místa se jsou nabízeny lidem, kteří taková místa nechtějí. Děkuji. Nyní má slovo pan Jutes, eh, Evropskou komisi. Prosím, máte slovo, děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, komise vítá Eh, angažovanost výboru v záležitostech evropského semestru. Komise velice pečlivě eh, naslouchá vašim doporučením. V tuto chvíli je to samozřejmě ještě eh, důležitější než jindy. Tato diskuse mm, ukazuje význam těchto věcí kdy čelíme obrovským změnám při e, zahájení nové komise, nového mandátu. Ruský semestr 2014 byl čtvrtým cyklem a ukázal, že naše úsilí začalo přinášet ovoce, ovšem nikoli dostatečné. Efektivita evropského semestru závisí na implementaci reform a to bude klíčový prvek, který e, výsledku určí, jak to dopadne. Komise zintenzivnila monitorování implementace reform a e, specifických doporučení jednotlivým státům během roku, včetně více bilaterálních schůzí s členskými státy. Komise um, bude úzce monitorovat pokrok a v této oblasti příští evropský semestr bude pod vedením nové komise pokud nová komise bude ustanovena do 1. listopadu, tak pravděpodobně první cyklus, mm, příští cyklus by měl mm, být eh, někdy eh, koncem listopadu, podobně jako v předchozích letech. V této kontextu jsme pečlivě prostudovali návrh zprávy. Máme eh, několik poznámek. Těšíme se na úzkou spolupráci s frakcemi, abychom byli schopni tedy eh, integrovat řadu doporučení. Nyní dám slovo k panu Rezovi, aby to schrnul. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem kolegům z výboru za jejich příspěvky, které byly velmi početné. A pro zpravodaje to umožňuje v podstatě si získat velmi jasný obrázek o tom, jaký má výbor názor. Většina skupin, většina frakcí se vyjádřila a ostatně i velká část poslanců těchto frakcí, takže si myslím, že dosáhneme velké schody, co se týče této zprávy. Pochopitelně máme stanovisko, máme tady stanovisko zpravodaje, ale ten zejména chce, aby to hlasování proběhlo co nejjasněji, aby to bylo zastoupení vůle tohoto výboru, jasně, jasné ukázání vůle tohoto výboru vůči třeba výboru Ekon a dalším evropským institucím. Myslím si, že jsme se opravdu všichni snažili o otevřenost, abychom dospěli k co nejširšímu konzenzu. Takže myslím si, že musíme všichni vždycky být velmi otevření. Jediná možná diskuse je diskuse upřímná. Musíme si být vědomi, že když hovoříme o určité přísnosti, dalších postupech, doktrínách. Je potřeba si tedy uvědomit, že co představuje tedy Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní organizace práce, co všechny tyto organizace říkají. Říkají, že tyto léky už možná byly přehnané, Eh, přehnaná prostě přehnané omezování, přehnané, přehnané utahování opasků. To bylo velmi náročné. Jsme jasní vítězové všech eh, meziročních omezování. Musíme, nebo zavedli jsme velkou nerovnost a jasné začátky velké chudoby a nezvládáme kontrolovat eh, naše deficity. Říká se nám, že pokaždé, když se si přistoupíme na určitá omezení, na určité restrikce, prohlubujeme krizi. My nejsme proti nějakému omezování, ale nesmí být přehnané, nesmí vést prostě k bolestným situacím, ze kterých není návratu. Čili jménem výboru pro zaměstnanost eh, jde o diskusi, ve které se snažíme říci, že nejdůležitější je mít skutečně ten správný recept, to správné nadávkování řešení a už nejít tou přehnanou cestou utahování opasků, které vede k tomu, že vlastně to nakonec všichni, všechny instituce kritizují, protože pak paní Kanik řekne, jak, odkud brát ty peníze na podporu investic. Tyto prostředky eh, vlastně půjdou z kapes občanů a Evropský institut eh, ekonomický z Paříže, další ekonomické nezávislé instituce říkají, že by měl být pružnější harmonogram snižování deficitu, čili delší v čase. A tím se v podstatě v Evropě ušetří stovky milionů eur na to, aby se mohly zainvestovat, mohlo zainvestovat do, do jiných investičních programů, abychom mohli financovat tyto investiční plány. A to s velmi jasným, konkrétním opetřením, který právě umožní dodržet i ten flexibilní harmonogram. Paní López to říkala, když hovořila o veřejných deficitech, o takzvaném tom zlatém pravidle. Myslím, že opravdu by měly, měly být ta opatření konkrétní, tak, aby evropské veřejné instituce jak si nastavily příznivé klima pro ekonomický růst a určitá opatření, která následně v podstatě jak si středně době oživí tu ekonomiku opravdu. Jsou tu investice například inovace, to všechno jde správným směrem, tak to v některých zemích i proběhlo. Došlo k finančním určitým záchranným akcím, které umožnily eh, sice ne úplně zrušit eh, to, ten deficit, ale přece jenom to pomohlo třeba španělské, evropské, tedy veřejné prostředky. A ty, všechny ty, ten veřejné schodky by se neměly jenom jako si zaučtovávat do těch kalendářů a omezovat například vzdělávání. Je potřeba pro vzdělávání udělat víc. Snižují se skutečně rozpočty pro školy, kde se říká, kdy komise nám říká, že ve 25 státech se omezilo skutečně výdaje na školství. Je potřeba tedy zachovat určité uh, investice do inovací, do vzdělávání, zavádět nástroje pro záchranu těchto ksi, odvětví. A opravdu to hodně odvisí od politické vůle. Ne, nezávisle na, na smlouvách, na směrnicích a podobně. A když hovoříme o záruce vlastně zaměstnání e, pro mládež, tak e, vlastně se tady byla otázka, jaká byla záruka počáteční. My říkáme, že dnes už se dostatečně rychle neaplikují všechny ty kroky, jak to zde bylo žádáno, a v některých členských státech se tyto peníze používají na politiky, které sama Evropská unie označila za neefektivní. Čili pokud se nám nepodaří být efektivním, pokud dovolíme těmto penězům, aby byly použity na věci, o kterých sami říkáme, že nejsou účinné, tak v tom případě si nic neuvědomujeme. Není to žádná politika, která by řešila ten problém v jeho samotném zárodku. Pokud tedy nebudeme pružní, pokud eh, nezavedeme novou legislativu, tak eh, a legislativu efektivní, politiku efektivní, tak nezískáme pracovní místa, která by byla pro lidi důstojná. A jak to jenom říci, já si myslím, že je potřeba jít právě tímto směrem. Souhlasím s mnohými vstupy, domnívám se, že musíme v následujících letech se soustředit na kvalitu zaměstnávání Čili nejenom, abychom nacházeli pozitivní prvky, my jsme byli hodně konformní, viděli jsme, že zaměstnanost mladých opravdu hodně vlastně klesala. A za těmi čísly ale skutečná chudoba v práci nebo při práci je to dáno částečnými úvazky, nedobrovolnými, které sice snižují nezaměstnanost, ale neřeší to problém zaměstnávání a spokojenosti v práci. To vše má hodně co dělat eh, s lidmi, kteří pracují pouzích pár hodin denně. Ale ty základní problémy, ty existují pořád, na ty se nesmí zapomínat. Souhlasím také s tím, že jsou tu podniky, které vytvářejí místa, ale měla by to být určitá regulace, která by poskytovala pracovníkům záruky. Německý parlament uznal, že excesivní flexibilita způsobuje více problémů než stabilní pracovní, nebo takové ty klasické pracovní místo. Je tu více evropských pracovníků, kteří jsou méně spokojeni protože flexibilita sice může vytvářet místa, ale nebere moc ohled na jejich kvalitu. Právo na práci, to právo je skutečným, skutečnou pupeční šňůrou, která propojuje občany s evropskými institucemi. Čili je potřeba skutečně, aby se občané cítili propojeni se svou společností právě pomocí důstojné práce. A myslím, že budeme muset možná ustoupit od některých populistických eh, diskusí a projevů. To je otázka spojení s národními strategiemi, což nemá co dělat s mojí zprávou nic. A tady reaguji na to, co říkala paní Collins. Myslím si, že je to určitý princip, aspoň je to princip, který já budu hájet, že totiž je potřeba skutečně podporovat dialog a společnou dohodu, abychom měli jasná stanoviska. Nemohu akceptovat eh, názory, které jenom prohlubují určit myšlenky některých osob a tak dále. A rozhodně se mi váš projev nelíbil. Tady hovoříme o úplném otevření. Já si myslím, že není dobré, že tady vlastně děláte propojení mezi imigrací a současnou situací. Je to trošku demagogie, kterou jsem nikdy v tomto výboru neviděl. Nemůžete přece míchat eh, tyto věci, protože my zde říkáme, že je potřeba v praxi podporovat jednotný pracovní trh Evropské unie, jednotné garance, volný pohyb. Jsou tu jiné zároky, které tu mobilitu podpoří chceme podporovat mobilitu občanů, musíme být ale efektivní, a protože efektivní nejsme, je potřeba reformovat. Musíme tedy zaručit dobré podmínky, to jsou další garance. Tady nehovoříme o migrantech ze třetích zemích, tady hovoříme o evropských eh, občanech, Španělech, kteří jezdí do Německa, Portugalcích, kteří jedou do jiné části Evropy. Hovoříme o jednotném tedy pracovním trhu. To je to, co vytváří tuto, tuto Evropskou unii, tuto Evropu, ve které eh, chceme všichni žít mimo jakési velmi snadné projevy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za velice zajímavou e, diskusi. Termín pro odevzdání pozměňovacích při návrhu je 9. září a naše příští schůze a pozměňovací návrhy budou pouze v angličtině, protože nás tlačí čas. Příští schůze tohoto výboru bude 29. září a uvidíme se tedy na další schůzi. Děkuji vám.